Il Presidente. E adesso. Kolege, kolegi. colleghi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám vás, abyste zaujali svá místa. Kolege, kolegi. E vi prego di prendere rapidamente Žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste urychleně zaujali svá e, místa podle e, článku z, z 20. září 79 ohledně volby poslanců do Evropského parlamentu, kteří jsou zvoleni ve všeobecných a přímých volbách. Zahajuji toto první plenární zasedání Evropského parlamentu po volbách.